Dnes nás čeká celodenní zasedání s přestávkou na oběd. Zítra máme dopoledne a odpoledne. Nejprve přijmeme pořad jednání s tím, že hlasování o zprávě pana De Junga o právní pomoci podezřelých bude probíhat později, jenom jsme tedy přehodili pořadí hlasování. A potom máme ještě zítra odpoledne výměnu názoru na základě rozhodnutí 30. dubna o možném dopadu na členství v Evropské unii, pakliže se členský stát rozhodne znovu zavést trest smrti. Pokud nemáte nic proti, tak přijmeme pořád jednání v pozměněné verzi. Teď, co se týče tlumočnického režimu, tak na tomto zasedání danština, řečtina, lotyština a chorvatština bohužel není k dispozici. Dále ještě schválíme doporučení koordinátorů a to jmenování zpravodajů. Na základě rozhodnutí koordinátorů ze 27. dubna byly znova přidělené následující zprávy. SAD dostala. Paní Fajon bude zpravodajkou pro vizový kód, paní Sipl pro boj proti podvodům, proti finančním zájmům EU prostřednictvím trestního práva a potom na základě rozhodnutí koordinátorů ze 31. března eh, se paní Ferrara stala zpravodajkou zprávy z vlastního podnětu boj proti korupci a následná opatření po rezoluci krim Pan Boli má na starosti zprávu z vlastního podnětu eh, týkající se propojeného společného digitálního trhu. Koordinátoři se rozhodli, že požádají o další zasedání, která chci, abyste schválili, a to 26. května od 9 do 12.30 a odpoledne od 15 do 18.30 a 25. června celý den, tedy od 9 do 12.30 a odpoledne od 15 do 18.30. Táží se, jestli výbor schvaluje tato doporučení koordinátorů. Dobrá. Potom jsme vám chtěli připomenout, že dnes se hlasuje od 11.15, tak vás poprosím, protože nás čeká složité hlasování, abyste si sebou vzali elektronické hlasovací karty, protože jedno hlasování bude probíhat téměř celé elektronicky, tak aby bylo ve svých výsledcích jasné a rychlé. A také vám chci připomenout, že máme s výborem Econ společné zasedání od 12 hodin v zasedací místnosti PHS 3050. Tam se bude také hlasovat společně s Ekonem. Dále nás čeká schválení zápisů ze schůzí 5. a 6. listopadu 2014, 20. listopadu 2014, 3. a 4. prosince 2014 a 27. ledna 2015. Pakliže nemáte žádné námitky, tak jsou tyto zápisy schváleny. Prvním bodem na dnešním pořadu jednání je krátká prezentace, kterou já jako zpravodajka provedu k výsledku trialogu týkající se agentury EU pro vzdělávání a výsledky v oblasti prosazování práva, tedy CEPOL. Pokusím se o krátký přehled stávající situace. Máme za sebou dva trialogy, včera probíhal druhý a Potom jsme měli dvě technická zasedání na úrovni zaměstnanců. Ty body, které byly důležité pro Evropský parlament a které byly předmětem nejvíce pozněvacích návrhů, a mají nakročeno k dobrému kompromisu. Co se týče článku 1, tam se jedná jenom o větu, že Evropská unie zakládá tuto agenturu, tedy CEPOL, veškerý zbytek textu, který je z pera rady, byl přesunut do článku 3. Potom jsme také schválili článek 2, témata, která byla důležitá pro kolegy, která byla předmětem například eh, pozněvacích návrhů ALDE, jsou v pořádku. V článku 3, a to je možná důležitější, máme nakročeno ke kompromisu, protože Rada přijala to, že CEPOL bude také schopen mít prováděcí pravomoci, což je důležité, pokud tu agenturu založíme, a také se tam odkazuje k, ke společnému chápání lidských a základních práv v prosazování práva, což byla naše priorita, je to v textu jasně řečeno. Většina vašich pozněvacích návrhů se týkala právě toho. Takovéto znění je v článku 3 odstavci 1, ale také v úvodních ustanoveních. Teď Odkazy k programu školení v oblasti prosazování práva budou v úvodních ustanovení, byť eh, rada tam nechtěla odkazovat k přímé komunikaci. Na včerejším trialogu se nevyřešila otázka zdrojů. My jsme navrhli kompromis, dobrého textu, ale stále se ještě probírá. Hovoří se pořád o vědeckém výboru a o řízení. Tam je pořád ještě otevřena otázka výběrového řízení na místo výkonného ředitele. To je otázka, která se ještě musí prodiskutovat a rada musí být v této oblasti flexibilnější. Teď, co se zbytku týče, tak tam mám pocit, že text je dobrý. Ať už bude výsledek jakýkoliv, tak eh, chci říci, že protože se pořád pracuje na textu o Europolu, tak v každém případě požádám o prohlášení parlamentu a rady, že řídící struktura v tomto případě se týká pouze této agentury a neměla by být považována za precedens pro jiné agentury, například Europol, protože nechceme nijak ovlivňovat výsledek těchto jednání. Kolegyně Beňová, která vedle mě seděla během prvního trialogu, mne podporovala takže jí mnohokrát děkuji za pomoc a vím, že chce vystoupit, prosím. Děkuji mnohokrát. Paní předsedkyně, chci poděkovat i za skupinu SAD za výbornou spolupráci. Musím říct, že jsem vždy nadšená, když vidím bojovat ženu za takováto témata, která nejsou možná úplně běžná. Takže děkuji také za váš postoj na trialogu, kterého jsem se účastnila. A děkuji i za to, že jste podpořili požadavku skupiny socialistů a demokratů, aby ta část týkající se základních práv byla do textu zakomponovaná. Je to důležitá část, takže bych poděkovala za velmi dobrou a profesionální spolupráci a komplexní přístup. Doufám, že při hlasování bude všechno v pořádku. Ještě jednou děkuji, Kingo. Thank you very much. Děkuji. Uvidíme. Uvidíme, jak dopadne další trialog. Doufám, že to bude úspěšné a že se dopracujeme k dobrému textu. Dobrá, tolik tedy k Cepolu, takže pojďme dále. Dalším bodem je bod 5, tedy Evropský program pro bezpečnost. 28. dubna Evropská komise přijala Evropský program pro bezpečnost, který obsahuje priority, konkrétní nástroje a opatření, která mají probíhat v období 2015 až 2020 na evropské úrovni. Komisař Timmermans a Avramopoulos v plénu předložili tento program ten den, kdy byl schválen a měli jsme možnost předložit první reakce tomuto důležitému dokumentu. A teď nás čeká hlubší diskuse. Vítám také pana Soreku, eh, který vede na DG Home ředitelství pro bezpečnost a požádám jej, aby nám trochu podrobněji tento program pro bezpečnost odprezentoval. Prosím, máte slovo. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně, přeji všem dobré dopoledne a zdravím všechny poslance a poslankyně z tohoto výboru. Jsme velice rádi, že jsme dostali již eh, druhou možnost odprezentovat Evropský program pro bezpečnost, tentokrát na trochu podrobněji. Vím, že cílem je výměna názorů, takže se pokusíme o dynamickou prezentaci Připravili jsme si 12 diapozitivů. Snad ta prezentace bude zajímavá. Naším cílem je informovat vás o celém pozadí tohoto programu, o jeho obsahu a potom bychom rádi zahájili diskusi k tomu, co nás ještě čeká. Jak víte, Evropský program pro bezpečnost jsme začali připravovat již v roce 2014, kdy Evropská rada požádala radu a komisi, aby se začali zabývat možností obnovit takovouto strategii vnitřní bezpečnosti. Evropský parlament na to také apeloval. Proto v červenci minulého roku začaly podrobné konzultace s různými orgány, ale také jsme měli veřejné připomínkové řízení, ve kterém eh, se vyjádřila řada jednotlivců, občanů, zástupců občanské společnosti, ale i členských států. Účast byla velká. Veřejné konzultace trvaly čtyři měsíce a její výsledky pro nás byly velice užitečné v tom smyslu, že nám eh, umožnili zjistit, jaké priority v oblasti bezpečnosti mají občané. Také jsme plánovali spuštění průzkumu Eurobarometr, jehož výsledky byly publikovány minulý týden v době zveřejnění tohoto programu. Možná jste ten průzkum viděli a zjistili jsme, že terorismus organizovaná činnost a kybernetická trestná činnost jsou priority i pro občany. V září navíc proběhla konference na vysoké úrovni, kterou zorganizovala Evropská komise, ale účastnil se také předseda tohoto výboru a předsednictví. Nicméně byli tam také zástupci občanské společnosti a soukromého sektoru. Takže jsme se, se všemi těmito bavili o tom, jak chceme, aby vypadala budoucnost. Potom v lednu došlo k tragickým událostem a najednou se to celé objevilo v novém světle. Daleko naléhavějším světle. Předseda komise Juncker jasně řekl, že bychom neměli uspěchat takovýto program, že bychom naopak měli připravit dokument, který bude schopen fungovat pět let, tak abychom si mohli naplánovat činnost na nadcházejících pět let. Pokračovali jsme tedy v přípravě a 28. dubna byl tento program přijat. O čem tento program je? Uvádí, že Evropská unie a členské státy čelí významným bezpečnostním hrozbám, které jsou ze své povahy přeshraniční. Následně je tedy ospravedlnitelné, aby Evropská unie vstoupila do oblasti, ve které stále máme společnou odpovědnost. Tím, že především tedy členské státy jsou odpovědné za zajištění své vlastní vnitřní bezpečnosti, nicméně tyto hrozby jsou přeshraniční a proto je potřeba aby Evropská unie sehrávala v této oblasti významnou úlohu a přidávala hodnotu, navyšovala hodnotu opatření členských států. Musíme čelit těmto hrozbám na základě společné odpovědnosti a společného přístupu. Komisaři Timmermans a Avramopoulos říkali, že to je tedy náš společný program, jak ve smyslu sdílené odpovědnosti, sdílené, o angažmá sdílené realizace. Během přípravy tohoto programu jsme, jsme se zabývali hlavními zásadami, kterými by se Evropská unie v této oblasti měla řídit. A našli jsme pět takovýchto zásad. Za prvé, úplné dodržování základních práv. Protože bezpečnost a základní práva nejsou v protikladu. Naopak můžou být v souladu a doplňují se jako politické cíle. Myslím, že v loňském roce evropské instituce, které mají na starosti bezpečnost, dostali trochu budíček o velmi důležitém rozsudku Evropského soudního dvora z 8. dubna. A v tomto rozsudku Evropský soudní dvůr komunikuje zcela jasně o tom, jak důležité je, aby dodržování lidských práv bylo hodnoceno už na samém začátku přípravy konkrétních politik. Chceme-li tedy zajistit, aby naše legislativní iniciativy byly trvale udržitelné. Základní práva jsou proto nedílnou součástí přípravy konkrétních politik. Zase to považujeme za oblast společné odpovědnosti Evropské unie a členských států. Také máme za to, že Agentura pro základní práva a Evropský inspektor pro ochranu osobních údajů musí být zapojeni do celého procesu v eh, časné fázi, tak aby nám napomohli dodržovat základní práva a hodnoty. Za druhé, transparentnost, odpovědnost a demokratická kontrola. To je druhá zásada. Pochopitelně Evropskému parlamentu nemusím říkat, jak důležitou roli máte při zajišťování demokratické kontroly na základě Lisabonské smlouvy. Evropská komise bude dvakrát za rok sdělovat eh, radě a parlamentu výsledky realizace tohoto programy, programu, tak aby vy jste mohli vyhodnotit, jak dobře je tento program prováděn. Také jsme vytvořili ukazatele pro fungování nebo hodnocení fungování klíčových nástrojů. Konference, která proběhla v září v loňského roku, se vlastně stane stálým konzultativním fórem pro bezpečnost. Bude probíhat jednou za rok a sejdou se tam členské státy, Evropský parlament, agentury, zástupci občanské společnosti, akademické obce a soukromého sektoru. Třetí zásada je nedílnou součástí tohoto programu, chceme-li zajistit lepší využívání stávajících právních nástrojů Evropské unie. To je jeden z hlavních cílů na nadcházejících pět let. Během prvních 15 let existence třetího pilíře od roku 1999 byla přijata spousta právních textů a od minulého prosince Evropská komise má možnost sledovat provádění těchto nástrojů v členských státech. S tím, že cílem je, aby se nejprve prováděly veškeré nebo zaváděly do praxe veškeré stávající evropské nástroje, než budeme vytvářet nové. Za čtvrté, propojení práce agentur, které působí v oblasti bezpečnosti. Tady nejde jenom o agentury v oblasti vnitra a spravedlnosti, ale i o jiné agentury, jako například EMSA nebo ENISA, které mají, mají určitý přesah do oblasti bezpečnosti. Chceme tedy zajistit, aby práce těchto agentur které mají co říci k opatřením přijímaným členským státům, byla v souladu vzájemně. Navíc tady nejde jenom o bezpečnost ve smyslu prosazování práva a vynucování práva, ale chceme také do toho zapojit další politiky, které mají dopad na vytváření takovýchto nástrojů, jako třeba doprava, finance, cla, vzdělávání, e, sociální začlenění, energetika, veřejné zdraví. Evropská komise zítra přijme strategii pro jednotný digitální trh a uvidíte, že tato strategie a je velmi úzce propojená s bezpečnostním programem. Je to prostě dobrý příklad toho, jak tyto politiky musí být lépe provázány, než tomu bylo v minulosti. A pátá zásada není nová, hovoříme o ní už nějakou dobu a spočívá v tom, že je potřeba lépe propojit vnitřní a vnější aspekty bezpečnosti. Protože žádné hrozby pro vnitřní bezpečnost nejsou té povahy, že by neměly externí aspekt, tedy že by nebyly, eh, že by nevznikaly i mimo EU. Pracuje se na eh, strategickém přeskumu programu vnější bezpečnosti z roku 2003. Tento přeskum bude hotov v červnu a obsahuje určité prvky v oblasti vnitřní bezpečnosti, které je potřeba identifikovat. Například role orgánů činných v řízení a boj proti provaděčstvím, přeshraniční trestná činnost a nutnost řešit tyto otázky eh, ve vztahu se třetími zeměmi. Také využívat lépe expertízy na, evropský, na delegacích Evropské unie a používat lépe prostředky nejen v oblasti vnitra, ale také způsobem, který by byl konzistentní eh, s vnější politikou a politikou zahraniční pomoci. Takže to byly hlavní zásady, Potom naším cílem bylo zlepšit práci v oblasti vnitřní bezpečnosti a posílit stávající rámec pro tuto činnost. Zase tady máme tři pilíře. Není to tedy ten starý třetí pilíř, jsou to tentokrát tři pilíře. Lepší výměna informací, lepší operační spolupráce a lepší školení v financování, výzkum a inovace. Tedy první pilíř výměna informací. To je velmi důležitá oblast. I v rámci této diskuse je důležité, aby se lépe vyměňovaly stávající informace mezi členskými státy a příslušnými agenturami. Takže zase naším cílem zde je aby si členské státy vyměňovaly informace v rámci stávajících bezpečnostních ujednání. Tady například hovoříme o rimském systému, který musí být plně zaveden. Nebo ztracené a ukradené cestovní doklady a databáze Europolu. To si myslím, že třeba bylo velmi užitečné, když jsme hledali zahraniční bojovníky z Evropské unie. Kromě toho také to musí být propojeno na migrační program. Příští týden uvidíte tento nový program. Potom jsme tam našli také další opatření týkající se pohybu zboží. I to může být aktuální téma, co se týče bezpečnosti EU. Také je potřeba provést a dovést do konce probíhající návrhy, návrhy, o kterých se diskutuje, například eh, PNR, balíček o ochraně údajů, Europol, CEPOL. Tady je potřeba zrychlit. To chceme říci všem institucím. Jako obvykle Evropská komise je připravena podporovat eh, spolu zákonodárce v jejich snaze najít řešení. Druhý pilíř se týká operační spolupráce. Evropské agentury zde hrají klíčovou roli. Dále je potřeba zajistit lepší využívání stávajících mechanismů, včetně financování tedy Fondu pro vnitřní bezpečnost. A jak jsem říkal, rádi bychom více rozpracovali politický cyklus. A tím už se dostávám ke třetímu pilíři. Jak jsem říkal, naším cílem je soustředit se na oblast školení, na oblast financování. Horizont 2020 nyní spadá do uh, portfeje vnitra, takže je potřeba se tím zabývat. Kromě toho je také důležitá oblast výzkumu a inovace. Paní předsedkyně říká, že mám trochu zrychlit, tak se dostanu k prioritám. Terorismus a radikalizace, organizovaná trestná činnost a kybernetická trestná činnost. Co se boje s terorismem týče, tak chceme konsolidovat anebo vytvořit nové nástroje. Hodně se hovoří o protiteroristickém středisku Europolu. Tady jsem chtěl říci, že jsme přesvědčeni, že toto středisko je vlastně konsolidací stávalých stávající, stávajících oddělení Europolu, která musí být eh, spojena, tak abychom tak, aby maximálně mohli pomoci členským státům, které v rámci stávajícího právního mandátu musí předávat informace Europolu. Kromě toho také máme, nebo budeme mít v letošním roce jednotku EU IRU, a kromě toho také chceme mít fórum na evropské úrovni, které by se týkalo například eh, fungování extremistů a teroristů na internetu. Další opatření v oblasti financování boje proti terorismu a kontroly financování terorismu. Potom další důležitá věc, reakce prostřednictvím trestního práva. V podstatě tentokrát poprvé do této strategie zahrnujeme justiční dimenzi, dimenzi a to včetně ekrisu, tak, také včetně práce ve vězení. Co se radikalizace týče, tak pracujeme s kolegy v oblasti vzdělávání a zaměstnanosti, protože to si myslíme, že jsou dobrá opatření v oblasti boje proti radikalizaci. Teď další priorita, boj s organizovanou trestnou činností. Tady chceme posílit evropský politický cyklus a provádět společná opatření proti pašerákům. Chceme sledovat finanční toky a tak se zabývat eh, bojem s financováním a organizované trestné činnosti. Je potřeba provádět plně balíček bojící proti praní špinavých peněz. Je potřeba lépe využívat zpravodajských finančních informací. A jak chtěl Evropský parlament, připravíme i eh, studii o zavediteln, proveditelnosti opatření, které by konfiskovalo zboží bez nutnosti odsouzení a usvědčení. Kromě toho také budeme pracovat s kolegy na tom, aby v roce 2016 byla k dispozici iniciativa týkající se střelných zbraní a ekologické, ekologické trestné činnosti. Kybernetická trestná činnost to je důležitá otázka pro naše občany. Tady je potřeba posílit stávající právní rámec. Za prvé přijmout směrnici NIS, tedy směrnici o bezpečnosti sítí. Je potřeba zajistit, aby uživatelé se cítili v síti bezpečněji a proto je potřeba také udělat přeskum směrnice o nehotovostních platbách. A nakonec na dalším diapozitivu k budoucnosti. Komisaři Timmermans a Avramopoulos hovořili o tom, že takovýto program musí být společný. Očekáváme, že parlament a rada k němu přispějí svým dílem. Vy jste naším hlavním protějškem při realizaci této agendy, a to nejenom v legislativním slova smyslu. A jak jsem říkal, budeme mít připraven seznam opatření, která mají proběhnout co půl roku a budeme vám co půl roku sdělovat, eh, jak vypadá stávající situace. Tak doufám, že vás uspokojila tato prezentace a paní předsedkyně budu připraven odpovědět na otázky poslanců a poslankyň. Děkuji vám, pane Soreko. A nyní zahájíme rozpravu. prvním kole dostanou slovo koordinátoři eh, nebo jejich zástupci. Pan Foss eh, zastupuje paní Holmajer. Děkuji. Děkuji eh, vám také za tu prezentaci a za představení Evropského bezpečnostního konceptu. Myslím si, že je dobře, že eh, se tady eh, jde tímhle směrem, ale kladu si otázku, do jaké eh, míry budeme nakonec mít flexibilitu, abychom neřekli, že na vcházejících pěti letech máme tento koncept a na základě rychlosti všech těch změn ve světě mám ten pocit, že musíme neustále se snažit a klást si otázky, kde můžeme se zlepšit. Totež platí i u eh, financí, i u eh, personálního vybavení. To se týká nejenom komise a parlamentu, ale i jinde, i bezpečnostních orgánů. Potom mám další otázku k tomu, jak dlouho bude trvat, dokud eh, nepřikročíme k prosazení nebo k eh, implementaci tohoto komplex, eh, kom, konceptu. Můžeme se tady do nekonečna bavit o, o těch podrobnostech, ale teror, radikalizace organizovaný zločin a, a kybernetický zločin, myslím, že tam musíme co nejrychleji přistoupit k implementaci. Osobně pokud jde o takový eh, společný eh, bezpečnostní koncept, mi tam chybí několik prvků. Vím, že na ně nemáme žádnou odpovědnost, ale dobře vím, že bychom se také měli bavit o eh, spolupráci v vojenské oblasti. Návrh předsedy komise už tady byl. Potom jsou tady tajné služby. I o tom bychom se měli nějak intenzivněji bavit. A potom také eh, prosazování práva, nejenom a dobrovolnost v rámci Eurojustu, ale i právě i u toho prosazování, abychom byli na, náležitým způsobem se k tomu stavěli. Takže můžeme nalézt ještě různé způsoby, jak obohatit ten koncept, ale mám spíš ten pocit, že bychom měli co nejrychleji přistoupit k implementaci, protože svět nás nečeká. Když neslyším, že Francie eh, chce přijímat svůj vlastní zákon o vlastenectví, Patriot Act, tak eh, se mi zdá, že české státy nechtějí eh, čekat na evropskou úroveň, než něco prosadíme, takže bylo by opravdu skvělé, kdybychom to celé ve skutečnosti europeizovali. A mm, musíme si uvědomit opravdu, že změny, kterými procházíme, jsou tak intenzivní, že musíme reagovat flexibilněji. Proto si myslím, ano, přístup je, úmysl je správný, to je dobře, ale musíme přijít k jeho realizaci. A doufám, že se nám to rychle podaří. Také to pro mě obnáší otázku, jestli komise je strukturálně správně nastavená, aby se tomu celému mohla postavit. My si v parlamentu klademe otázku, jestli tady máme dobře vybudované struktury, abychom se tou otázky, eh, otázkou zabývali jen tak mimochodem, nebo jestli z toho máme udělat nějaké důležité téma. A na radě eh, platí to tež. Děkuji. Pan, děkuji, pane Fosilní, paní Zipl. Děkuji, paní předsedkyně. Pane Zuriko, vy jste eh, začal tu zprávu odkazem na tragické události v lednu tohoto roku díky nímž je zřejmé, že je třeba naléhavě jednat. Já si myslím, že by bylo dobré, kdyby odpovědní, kteří e, tvoří politiku, e, brali nové výzvy vážně, ale e, také pracovali s potřebnou péčí v nějaké straně slepo Nejsou tak No, žádané. Podívejte se na preventivní ukládání dat, kterou, které schválili konzervativci a sociální demokraté a, a mm, já si myslím, že je tady potom rozhodnutí Evropského soudního dvora, které bylo proti tomu. A spousta členských států si přesto ty své úpravy nechalo, navzdory tomu, že jim jdou proti těm principům, nebo jsou v souladu s těmi principy, které odsoudil soudní dvůr. V posledních měsících ovšem se tady intenzivně bavíme o tom, že často se nepoužívají dostatečně disponibilní opatření. A výměna informací mezi úřady a členskými státy nefunguje. A já si myslím, že by bylo dobré, abychom tyhle vzniklé mezery se pokusili překlenout. A to by měla být eh, permanentní úloha komise členských států. V této souvislosti eh, jste také ve eh, písemné zprávě velice vágně pojmenovali tuto evaluaci. A to by mě velice zajímalo. Zajímalo by mě, jakým způsobem komise chce vytvářet tlak diplomaticky i jakkoliv jinak na to, aby členské eh, země opravdu eh, ta stávající opatření eh, lépe a komplexněji používaly, protože bez jejich spolupráce to nepůjde. Také jste kladl velký důraz na to, aby, že, že musí být dodržována základní práva. Ano, to je správně. Možná, že od začátku bychom se tady mohli bavit o preventivním ukládání dat, nebo jinak bychom ho bývali pojali jinak. Často tady eh, hovoříme o balíčku ochraně dat, tady eh, komise se na tomto nepodílí přímo, ale já si myslím, eh, že vyvolává strach, že podniky by měly vydělávat peníze a to, to se klade nad ochranu soukromí našich občanů. Já si myslím, že základní práva v středu naší politiky to eh, zatím středobodem, středobodem naší politiky to zatím nedošlo každému, že by tak tak mělo být. Potom pokud je o to zaměstnání o ta prevence, eh, spolupráce s dalším generálním ředitelstvím, ano, ale nepoukázala eh, bych jenom na vytváření budoucích šancí pro lidi, ale také jde o to, že a to, a to, za to nezodpovědáte vy, ale já to připomenu, že eh, člověk musí být pořádně zaplacen, a eh, jinak eh, žádné zaměstnání nepomůže. Potom, já si myslím, že je dramatické, že v rámci bezpečnostní strategie tady musíme znovu otevírat téma migrace a uprchlíků. Ať už chceme nebo ne, tak to budí dojem, že přistěhovalectví Eh, že přistěhovalci jsou pro nás eh, ohrožením. A samozřejmě převaděči. Můžeme tady hovořit o těchto pachatelích eh, trestné činnosti a bojovat s organizovaným zločinem, samozřejmě, ale oni nejsou příčinou toho, že ti lidé utíkají. A to, že my tady budeme ploty a neustále více se izolujeme, není, nebo je, je to je všechno způsobeno tím, že eh, neexistuje žádný legální způsob, jak uprchlíci ze Sýrie, Seritry a tak dále eh, by mohli požádat o azyl, než jenom eh, s pomocí převaděčů. A potom debata o vojenských opatřeních, kde jsme na příč stranami zjistili, že vojenské intervence jsou eh, příčinou eh, těch rozpadajících se států na našich hranicích. A teď zase o nich budeme hovořit znovu. To si myslím, že je velmi nebezpečné. Děkuji, paní Zipo. Milí kolegové, já musím eh, začít být velmi přísná, protože spousta kolegů si chce vzít slovo. Takže budu vás muset požádat, abyste se omezili na dvě až tři minuty, protože jinak nebudeme mít možnost si vyslechnout odpovědi. A já teď přečtu eh, jména, která mám eh, na seznamu a uzavřu Mrs. Infeld for ALDE, then I have Mrs. Stevens from EC, for ECR, Mrs. Virgia for GUE. I'm not sure, do I have you? Nevím, eh, paní z Argentiny, ano. Yes. And then Mrs. Post, Mrs. Fire, Mrs. Kinichi, Mrs. Revo Dallon, uh, Mrs. Lauristin, Mr. Um, Rader, Rad, Radev, Okay, I can't read, sorry. And uh, this is it. A no, to je všechno. Tímto uzavírám seznam řečníků. A dostává slovo paní Nitzfeld. Děkuji, paní předsedkyně. Já se pokusím eh, to říct stručně. Návrhy komise eh, obsahují pozitivní prvky, jako je důraz na eh, zlepšení sdílení informací, což samozřejmě je priorita, protože všichni víme, že po každém teroristickém útoku eh, zjišťujeme, že ti pachatelé už byli známí nedostatek Eh, pravomocí, nedostatek informací eh, nebyl problém, ale zpracování informací. Ale mám tady eh, velké obavy z toho dokumentu. Myslím si, že je tady znepokojící nevyváženost. Když hovoříme o národní bezpečnosti, tak Evropská komise přichází s návrhy na další opatření v oblasti represe, ale pokud jde o dohled a základní práva, ta komise řekne, no, to je národní kompetence, to se nás netýká. Jaká definice národní bezpečnosti eh, eh, se tedy používá v Evropské komisi? Nemáme eh, přímou odpověď zatím. Buď máte ty pravomoci, nebo je nemáte. Nemůžete říci, že máte pravomoci dělat represivní opatření, ale nemáte pravomoci navrhovat například závazná pravidla v oblasti základních práv Eh, tady mě velice eh, zklamala eh, pozice komise a zejména místo předsedy, musím říci. Hovoříte tady o, základních pravidel, právech a nevidím návrh, hovoříte o transparentnosti. Mě by zajímalo, co komise udělá s revizí nařízení, které uvízlo. A ráda bych se dověděla nejenom o, o transparentnosti, k, o transparentnosti, ale také toho, co si komise představuje u dohledu a odpovědnosti. Tam komise mlčí. Říkáte konsolidace a implementace stávajících nástrojů. No super. Ale kde je hodnocení, o které tento parlament eh, požádal už v roce 2011, před čtyřmi lety? Já předpokládám, že vaše hodnocení bude nesmírně důkladné, když vám trvá čtyři roky, ale eh, doufám, že ho předložíte brzy. Potom hovoříte tady mezi agenturním um, přístupu uh, napříč jednotlivými sektory. To je taková, uh, to je takové PTDP uh, e, pro uh, smě, smíšení policejní a spravodajské práce. A to je velice těžké, protože to stěžuje dohled. Nebo čím dál tím víc nemožňuje. A dohled je velmi důležitý. Protože když se podíváme na to, co dělají zpravodajské služby v, to, v současnosti, tak je zjasné, že se eh, chovají jak kovbojové, jsou zcela mimo kontrolu. Nedávné zprávy eh, o tom, co se stalo v Německu, no, hm, já jsem zároveň ráda a znepokojena tím, že Rakousko teď se obrátilo na soud, aby zjistilo, eh, jestli německé tajné služby pracující eh, pro Američany a eh, jej odposlouchávali. A potom eh, vězení Belgekom, to Elizej. Prostě kam se podíváte, prostě dostaneme nějaké odpovědi nebo ne? Co s tím komise udělá? A neříkejte mi, že to není ve vašich pravomocích. Pokud máte pravomoci na eh, návrhy pro nové kompetence pro eh, zpravodajské služby, máte také kompetence, abyste navrhovali více eh, k dohledu. A poslední poznámka. Chtěl bych to vědět mnohem více, co chce komise dělat u trestné činnosti. Byli výjimečku, že to v těch návazích není. Stevens. A nyní paní Stevens. Já vám přeji dobré ráno. Mm, paní předsedkyně, nemám dvě otázky. Nejdříve chci poděkovat řečníky, eh, řečníkovi eh, za ten eh, výklad, to bylo velice důležité, ale trochu se bojím, že tady zvažujeme myšlenky, nápady, ale to je dobře, ale podívejte se na to, co se stalo v minulosti. Mm, a jak vypadá ta stávající legislativa a možnosti, které mají členské státy. Otázkou je, jak je e, členské státy používají, jak už jeden kolega říkal. E, například e, výměna informací přes Europol zůstává problematická. To znamená, že když v zásadě nám nejde spolupráce, tak nemá mysl dále se nad tím eh, zamýšlet. Jak, jak to vypadá s, tím s tou stávající aplikací legislativy? A jak mají eh, ty eh, stav, no, nové návrhy ehm, tedy být napasovány nad stávající legislativu? Ehm, dává smysl přicházet s novým Eh, návrhy, když eh, ta stávající aplikace je eh, tak trochu problematická. A potom jsem se chtěla zeptat, jak se členské státy stanoví, staví k vašim návrhům. Souhlasí sami všechny? Opravdu dívají se všichni stejným směrem? A potom za druhé je tady otázka kde radikalizaci. V některých členských státech, jako v Belgii, se pokoušejí eh, schromažďovat eh, zkušenosti, aby zjistili, jak se vyhnout eh, radikalizaci nebo ji za, za, zatlačit zpět. Mm, mm, tyhle zkušenosti zohledňují si v jednotlivých členských státech také. Je důležité udělat si přehled o tom terénu, Eh, když eh, se, nabí, když se zamýšlíme nad různými návrhy. Čili podívejme se na to, co se děje je, eh, a ono se opravdu něco děje. Děkuji. Děkuji, paní Stevens, paní Verže. Děkuji. A děkuji také za tuto prezentaci. Hodně toho tady už bylo řečeno, já s většinou mohu souhlasit. Také kladu důraz na nerovnováhu mezi bezpečností a porušováním lidských práv. Bezpečnost souvisí s právem na bezpečnost, ale tady je třeba najít určitou rovnováhu. Vidíme také nežádoucí vývoj v členských státech. Souhlasím s tím, co tu řekla paní Sibyl další pokud je o nálady v členských státech, které, které tedy jsou vyhrocené v důsledku dramatických událostí. EPP Mně nejde jenom o Patriot Act ve francouzském podání. Myslím si, že potřeba se zabývat ostatními členskými státy a zatím nám chybí nástroje dodržování základních práv u jednotlivých členských států. A to z toho důvodu, že většina kompetencí zůstává v rukou členských států. Uplatňujeme zásadu subsidiarity, takže se chci připojit k těm kolegům, kteří si kladli otázku týkající si kompetence EU v této oblasti, protože bez spolupráce členských států se nám nepodaří posunout ku předu. A pařížské atentáty ukázaly, že hlavním problémem je právě spolupráce. Spolupráce mezi policejními složkami. Takže mi připadá, že základní otázka je také, jestli by nebylo dobré to vyhodnotit celé. Na tom si myslím, že je potřeba trvat, že je potřeba vyhodnotit používání stávajících nástrojů. Třeba u PNR máme také pocit, že prostě tam existuje určitý strach dopředu, že, že běžíme ku předu, aniž bychom vyhodnotili, stávající nástroje a ta blokáda parlamentu a rady eh, se právě týká dodržování základních práv. Kromě toho mě také leží na srdci to spojení mezi migrací a trestnou činností. A trvala bych se na boji proti převaděčům, protože ti skuteční převaděči nejsou na území EU, nejbrž jinde. Zatímco se zdá, že my se tady soustředujeme na malé ryby v EU, které v podstatě jsou často osoby ze zahraničí, které využívají ti skuteční provaděči. Takže si myslím, že tady míříme na špatný cíl. Vy jste hovořil o studii proveditelnosti týkající se možnosti konfiskace. Nevím, jestli jsem to dobře slyšela v, ve své jazykové verzi. A poslední věc, tím skončím. Hovořil jste o inovaci a výzkumu a mě by zajímalo, jak to vypadá s prevencí v té oblasti, protože já si myslím, že to je jedno ze slabin evropské politiky v této oblasti. Nemůžeme bojovat proti trestné činnosti a posunout se v oblasti bezpečnosti bez prevence jako priority. Děkuji. Děkuji. Mrs. Argentini, Paní Argentini. Děkuji. Začnu s tématem boje s přeshraniční kriminalitou. Záleží, eh, boj s tímto fenoménem záleží na tom, jak si nadefinujete přeshraniční trestnou činnost. Nadále tedy kriminalizujeme užívání drog a prostituce a proto bychom asi neměli být překvapeni eh, s tím, že z prostituce, pašování drog a přistěhovalectví se stává takový eh, spojený nebo související fenomen Eh, organizovaný zločin tedy pašuje nejenom drogy, ale také se přes hranice. Prostě využívá všechny možnosti, který, které mm, tento typ činnosti nabízí. A náš přístup k celé věci jim vlastně dává možnost eh, vydělat ještě víc. Myslím, že kdybychom dali přistěhovalcům možnost dorazit do Evropy svobodně a e, bezpečně, situace by to řešilo a já jsem tedy podobně jako paní Sipel neradostně překvapena tím, že stejně jako před pěti lety jsou přistěhováci proudící do Evropy vnímáni jakožto ohrožení naší bezpečnosti. Já s tím nesouhlasím, myslím si, že takovým přístupem pouze vytváříme obchodní příležitosti pro kriminální organizace. Pokud bychom se postavili jinak problematice drog a prostituce, eh, jistě bychom tím mnohé vyřešili. Já si myslím, že nejprve některé činnosti kriminalizujeme a pak vynakládáme velké prostředky na to, abychom je podírali. Pokud jde o terorismus, Samozřejmě je příjemné vidět to, že Evropská komise se snaží zjistit, jak využívat nástroje, které jsme si již vytvořili. Je to lepší, než přicházet se stále novými nástroji, ale paní Infeld má pravdu, když říká, že je třeba prokázat efektivitu těchto nástrojů, eh, užitečnost PNR, FDP a tak dále a tedy evropského zatýkacího rozkazu, důkazního příkazu a tak dále. Nikdy se to neprokázalo a vzniká tu nebezpečí, že členské státy a jejich používáním vlastně chybují. Chybí totiž kontrola, přehled. A pokud je o prevenci radikalizace, Hodně se ve vašem textu mluví o síti, která by měla jak se posílit znalosti o radikalizaci, které máme. Já se o toto téma velmi zajímám. Vím, že veřejná soutěž na provozování této sítě byla ukončena v lednu. Pořád ještě neznáme výsledky. A já bych ráda věděla, jak daleko jste pokročili v tomto procesu a jak hodláte postupovat dál. Tady už končím. Já si myslím, že klíčem tady není boj proti trestné činnosti a terorismu, ale klíčové je ujistit se, eh, nebo tedy předcházet radikalizaci. A tato tento aspekt není ve vašem textu dostatečně zvýrazněn. Děkuji, paní předsedkyně. Souhlasím s tím, co tu řekli kolegové přede mnou. Pokud jde o kriminalizaci přistěhovalectví, já si myslím, že je zásadní rozlišovat mezi přistěhovalstvím, které je korektní a legální a mezi tím, které je nelegální. Nechceme eh, tady šířit paniku mezi našimi občany. Pokud jde o bezpečnostní strategii na evropské úrovni, samozřejmě je třeba najít způsob, jak podpořit spolupráci mezi členskými státy, tak abychom měli systematický přístup ze strany všech členských států, ale tohle všechno se odvíjí od toho, do jaké míry jsou členské státy opravdu připraveny spolupracovat v oblastech, které tradičně patří mezi eh, národní pravomoce, například problematika ukládání dat a jejich úložišť. Jak tedy komise chce zajistit, aby tato spolupráce mezi členskými státy skutečně probíhala a nezůstala jenom na papíře. Pokud je o boj s terorismem, Hovoří se tedy tradičně o tom tématu boj proti nelegálním obchodu se zbraněmi, boj proti rekrutování zahraničních bojovníků. Ovšem, jak chcete zajistit, že údaje, které v tomto směru schromažďuje Europol, jsou zpravovány způsobem, který neporušuje základní principy nakládání s daty. a jak zajistit, že ty podkladová data jsou skutečně důvěryhodná ve chvíli, kdy zahajujete nějaké trestní stíhání. Souhlasím eh, s kolegy v tom smyslu, že tedy není dostatečná kontrola nad tím, jak jsou dodržována základní lidská práva. Vy jste ve své prezentaci řekl, že jim věnujete velkou pozornost, ale já jsem na toto téma neslyšel žádný konkrétní návrh. Děkuji. Nyní jsme se tedy vyslechli zástupci všech, zástupce všech frakcí. Pořád ještě ovšem máme šest kolegů, kteří by chtěli vystoupit. Budu velmi striktní, máte pouze dvě minuty, tak abychom měli čas i na odpovědi. Děkuji. Já mohu podpořit celou řadu věcí, které tu řekli moji kolegové dnes ráno, ale sama za sebe bych ráda řekla, že jsem zklamaná tím, že tato strategie bezpečnosti na příštích pět let se vůbec nevyjadřuje k základním bezpečnostním hrozbám, kterým eh, čelí 50 milionů evropských občanů. Tou základní hrozbou je násilí na, domácí násilí na ženách. Chybí úplně strategie eh, boje s tímto fenoménem a mě to tedy, mně se to nelíbí, mně to připadá podivné. Myslím si, že ve chvíli, kdy uvažujeme o bezpečnosti z dlouhodobého hlediska, musíme hledat i příčiny tohoto jevu. Pokud je o prevenci vzniku některých rozeb, myslím, že nejlepší způsob je prostě posilovat demokracii, posilovat dodržování základních lidských práv, tak vy tu také hovoříte o externích rizicích, ale vůbec jste se nezmínil o rostoucí míře extremismu uvnitř Evropské unie, včetně tedy eh, extremismu na půdě národních parlamentů i tohoto parlamentu. Co chcete udělat s tímto jevem? Hovoříte o deradikalizaci extremistů. A e, co tedy s takovými extremisty, jako je pan Orban? který šíří myšlenky pravicového extremismu a má to dopad na demokracii v jeho zemi. Děkuji. Já jsem si pozorně vyslechla Eh, tu dnešní prezentaci, dokument jsem eh, prostudovala, eh, vedla jsem o něm konzultace a budu opakovat to, co jsem řekla minulý týden. Je to dobrý krok ku předu. Ale nedo, celá ta strategie nejde dostatečně hluboko, mm, až tedy ke kořenům terorismu. Na jedné straně Evropská komise říká, že je třeba léta implementovat stávající bezpečnostní rámec a my víme, že chybí dobrá spolupráce. Na druhé straně však eh, zavádí nástroje, eh, jako je posílená ostrá hranic a podobně. Já tedy v tomto ohledu souhlasím s tím, co to řekli moji kolegové přede mnou. A také mám obavu, že ta bezpečnostní opatření eh, naruší dodržování základních lidských eh, práv. Pokud jde o radikalizaci uvnitř Evropy, máme spoustu mladých s evropským pasem, kteří jsou ochotně vycestovat a bojovat v Syrii. A eh, to je třeba řešit, včetně tady eh, jejich sociálního zázemí. Je třeba najít strategii na to, jak jim pomoci vrátit se do Evropy ve chvíli, kdy ztratí iluze a chtějí se vrátit. A to všechno mi v vašem dokumentu chybí. Jde, mělo být o větší zahrnutí do života společnosti, mělo být o lepší nabídku pracovních míst pro tyto lidi. Takže my potřebujeme komplexní bezpečnostní program, ale tento aspekt eh, v materiálu, který eh, komise předkládá tento aspekt úplně chybí. Pokud jde o, pak je to další problém. Rodičovský souhlas v případě nezletilých. Podmínky ve věznicích. Vy jste také upozornil na problematiku financování terorismu. Já myslím, že tady komise nedělá dost. Měli bychom být daleko ostřejší v odstři, odstřižení eh, teroristických skupin od zdrojů peněz, eh, a e, také tedy v přístupu k zemím, jako je Katar nebo Saudská Arabie, které financují terorismus zvenčí. Já se obávám, že váš materiál se soustředuje pouze na interní dimenzi. Chci poděkovat zástupci komise a za tuto velice komplexní prezentaci. Já oceňuji strategickou vizi a principy, o kterých tu hovoříte. Hovořil jste o boji s terorismem a počítačovým zločinem a tak dále a za předpokladu dodržení základních lidských práv. E, předchozí řečníci k tomu už řekli mnohé. Já osobně se přikláním k tomu, že je třeba lépe využívat nástrojů, které máme k dispozici, například posílit výměnu informací mezi agenturami Evropské unie, mezi členskými státy. A také si myslím, že tedy v tomto ohledu je třeba vyvíjet daleko větší úsilí. Jsem rád, že v prioritách na příštích pět let je i boj proti organizovanému zločinu, včetně jeho přezraniční dimenze. Je to fenomén, který je možná méně viditelný, ale najdou se země, jako je ta moje, které se jen bolestně vyrovnávají z důsledky činnosti organizovaného zločinu. Já si myslím, že je třeba bojovat s tímto fenoménem na evropské úrovni. Tento fenomén eh, si tedy vede k velkým ztrátám, ať lidským nebo finančním, a máte také pravdu, že eh, tedy má dopad i na ekonomickou situaci dotčených eh, zemí. Je tedy důležité bojovat s organizovaným v té jeho hospodářské dimenzi A já jsem si říkal, jestli by bylo možné, aby komise provedla takovou studii proveditelnosti eh, potenciální konfiskace majetku v případě odsouzení. Rádi bychom viděli legislativní návrh na toto téma. Možná by nejprve stačilo vypracovat studii eh, proveditelnosti takového opatření. Děkuji. Thank you, Mrs. President. Děkuji. Já chci poděkovat komise za tuto prezentaci, která představuje dobrý krok správným směrem, nejde však dost daleko. Je evidentní, že v současné situaci je tedy ta hrozba bezpečnosti v dimenzi evropské i národní, ale my přitom nemáme opravdu efektivní mechanismus kontroly a monitorování, eh, což tedy vede k ohrožení základních lidských práv. Mně tady také chybí důkladnější analýza těch interních i externích hrozeb. Na jedné straně z vnějšku čelíme ohrožení ze strany Ruska i islámského státu. Obě tyto entity používají takzvanou soft power, tedy vedou informační válku, vymývají mozky mladých lidí. A mm, je třeba se to otevřeně přiznat. I to je skutečná bezpečnostní hrozba. A já jsem tedy nenašla v textu dost o těchto takzvaných hybridních hrozbách. A pokud jde o boj s tímto jevem, integrace a informace jsou podle mě základní vymít mozky lze pouze izolovaným skupinám obyvatel. A e, tento typ analýzy v textu chybí, text by byl daleko kvalitnější, kdybychom se věnovali těmto takzvaným hybridním rozbám, které představují e, kombinace interních a externích rozeb. Děkuji, paní předsedkyně. Jako ostatní kolegové a kolegyně, já se domnívám, že tento Evropský program bezpečnosti představuje krok k vytváření skutečného evropského bezpečnostního prostoru. Říkám si ovšem, jestli se všechny členské státy budou účastnit této strategie reálně. Já mám otázku k hlubokým příčinám terorismu a především k teroristickým bojovníkům z Evropy v Syrii nebo v Iráku. Někteří se vracejí, opouštějí teroristické organizace, které je rekrutovaly, prostě přišly o iluze a měli by dostat druhou šanci. A zajímalo by mě, jestli Evropská komise a členské státy se zamýšlejí nad tím, jak tyto osoby identifikovat a případně jim pomoci znovu se integrovat. Víme, kolik těch lidí je, kolik mezi nimi je nezletilých, jak se budeme zabývat touto problematikou. Potom Reakce Evropské unie na extremismus by neměla vést ke stigmatizaci jedné skupiny anebo konkrétní komunity. Myslím si, že tam je potřeba přidat jedno náboženství a že prostě bychom neměli směšovat, a zaznělo to i ve Štrasburku minulý týden, islám a terorismus. Je potřeba, abychom my o tom hovořili, protože náboženství neradikalizuje, je to spíše zneužívání náboženství k ideologickým, politickým a trestným cílům. Navíc řada těchto bojovníků nebojuje z důvodu náboženství, z řady důvodů. Prostě neměli bychom to směšovat a myslím si, že komise by na to měla dát pozor. A mám už jenom 10 vteřin, tak ještě ke směšování. Myslím si, že by také neměli kolegové směšovat americký Patriot Act a zákon, který je v tuto chvíli diskutován ve Francii a ke kterému se jistě můžeme vrátit. Mr. Radev. Благодаря, госпожо председател. Благодаря за... Děkuji, paní předsedkyně. Chci poděkovat komisi za detailní prezentaci této bezpečnostní strategie jsem přesvědčen, že je proveditelná, bere v úvahu kapacity a kompetence. Evropská unie je orientována na budoucnost a půjde jednoduše přizpůsobit měnící se situaci. Já jsem stínovým zpravodajem EPP, pokud jde o nařízení o informacích eh, o mladistvých bez doprovodu. A myslím si, že strategie by se měla eh, zaměřit na boj proti praní špinavých peněz, na konfiskaci majetku zašla v stresné činnosti. Zajímalo by mě mm, víc, eh, vědět víc v tomto směru. Hovoříte také o tom, že boj proti korupci vyžaduje komplexní přístup. Mě by zajímalo, jestli komise chce přijít se strategií pro boj s korupcí v Evropské unii zdali plánujete zveřejňovat zprávy o stavu boje s korupcí třeba každý rok. A konečně, pokud jde o migraci, to je velmi důležité téma pro Bulharsko. Jaká opatření komise chce přijmout v rámci spolupráce s Tureckem, tak abychom účinněji bojovali proti eh, pašování přistěhovalců do Evropy. A konečně paní Spinelli. Grazie, prezidente, grazie. Děkuji. Děkuji zástupci komise za tuto prezentaci. Musím říci, že jsem stále více zmaten. nebo že mě stále více máte způsob, jakým užíváme koncepci interní bezpečnosti. Nevím vlastně, jak přesně pojímá eh, tuto koncepci komise, protože předkládá dokumenty, které hovoří o opatřeních, o posílené spolupráci, o společném dohledu, o společných fondech, ale pokaždé když komise čelí otázkám ze strany poslanců nebo občanů, a napadá mě hned celá řada konkrétních eh, otázek, například otázky stran toho, co se děje v Německu nyní, kde tedy <clears throat> došlo ke skandálu se spravodajskými daty, pokud jde o francouzskou verzi Eh, amerického vlasteneckého zákona. Na tyhle otázky komise vždycky odpovídá. S tím nemáme nic společného, to je čistě v rukou členských států, je to tedy eh, čistě národní kompetence. Já to chápu, takhle je to zakotveno ve smlouvě. Ale zároveň jde vlastně o protimluv. Jestliže kladete na stejnou úroveň problémy, jako je migrace, zločinnost, čistě a tak terorismus a tak dále a říkáte, že chcete být zodpovědní za boj s těmito jevy, pak nemůžete zavírat oči před případy porušování základních lidských práv v tomto procesu. Pak je tu problematika spolupráce s třetími zeměmi, například s Tureckem, to tedy konkrétně zmiňujete ve svém programu. Když hovoříte o boji s radikalizací a terorismem. K tomu mám také celou řadu otázek. Děkuji. Pane Soreku, dostal jste řadu otázek a připomínek, tak vás poprosím, odpověď. Máte na to círka 14 minut. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. V prvé řadě bych chtěl řadě z vás eh, poděkovat za pozbudivá slova. Říkali jste, že tento program považujete za krok správným směrem. Hodnocení opatření, která mají podniknout evropské instituce v rámci Lisabonské smlouvy, se dostává do nové fáze. Lisabonská smlouva zavedla přechodné období, které skončilo 1. prosince minulého roku. Vnímám tedy vaše připomínky pozitivně. K vašim otázkám. Řada z vás chtěla abychom vyjasnili otázku implementace. Které hlavním aspektem tohoto programu, především co se týče komunikace o tomto programu. Plné zavedení tohoto programu bude odvislé od toho, zdali všichni aktéři budou ochotní k tomu přispět. A to platí nejenom pro komisi, ale také pro členské státy. Doufáme, že parlament a Evropská rada se postaví pozitivně a že k tomuto programu následně budeme moci naplánovat konkrétní kroky. Jedná se nejenom o opatření, které máme už teď v programu, ale také o to, co bude chtít Rada a parlament, tak abychom společně mohli sledovat provádění tohoto programu a případně během nadcházejících pěti let doplnit další opatření. Protože pouze v případě plné implementace bude na konci svého funkčního období Evropská komise schopna říci, že byl tento program úplně naplněn. Ptali jste si, jestli je v textu dost flexibility? Ano je a je to pro nás priorita. Máme totiž omezené prostředky které musíme věnovat do oblasti, kde nejvíce přispějí ke zlepšení a musíme pracovat i na ostatních oblastech. Paní Sipl a říkala, že je potřeba trochu přistupovat obezřetně k tomuto. Ano, my jsme čekali to 28. dubna s reakcí týkající se opatření v oblasti boje proti terorismu a jiných priorit. Co se týče hodnocení, tak chci připomenout, že Evropská komise vydala tři zprávy k provádění a hodnocení předchozí strategie z let 2011 až 2013 v roce 2014. Tato zpráva tedy hodnotila provádění opatření v rámci minulé strategie a myslím si, že by bylo dobré si znova projít tyto zprávy a vzít jejich obsah v úvahu ještě než se pustíme do stávající agendy. Co se týče klíčových ukazatelů, tak eh, aby vy jste mohli hodnotit provádění tohoto programu, tak my nastavíme klíčové ukazatele. Například lepší využívání SIS ve smyslu počet dotazů za rok, nebo lepší používání informačního systému Europol, počet eh, společných vyšetřovacích týmů, který vznikne za rok. Takže my jsme chtěli, aby ty ukazatele byly opravdu konkrétní. Teď k bezpečnosti a migraci. My jsme se velmi obezřetně snažili nepropojovat tyto dvě věci, protože v podstatě jediné pojítko mezi nimi je jedna forma organizované trestné činnosti, tedy převaděčství. My nehovoříme o přistěhovalcích jako takových, Nýbrž říkáme, že je potřeba naléhavě postupovat proti činnosti převaděčů, což je určitě součást organizované trestné činnosti. A Evropské agentury, včetně Europolu, se jí zabývají tím, že se společnými státy, se členskými státy a se třetími zeměmi spustili konkrétní vyšetřovací akci, která se jmenuje Jotmare. Takže soustředíme se na organizovanou trestnou činnost, nikoli na migranty jako takové. Paní Intveld hovořila o kontrole a o odpovědnosti. Tento program nedává spravodajským službám žádné nové pravomoci. Středisko v rámci Europolu bude, se nebude zabývat spravodajskou činností, ale bude přijímat informace od příslušných orgánů členských států o trestné činnosti. A my víme, že členské státy chtějí dát tady tuto roli Europolu, aniž by se ale zacházelo do spolupráce mezi spravodajskými službami. Takže žádné nové pravomoci tam nejsou. Činnost Europolu se bude kontrolovat tak jako dosud. Doufáme, že brzy vstoupí v platnost nařízení o Europolu, podle kterého i tato sněmovna bude mít intenzivnější dohled eh, nad Europolem i nad novým Evropským střediskem boje proti terorismu. Paní Sargentini hovořila o zákonném přistěhovalectví. Ano, souhlasíme a předseda komise Juncker říkal, že to bude jeden ze čtyř pilířů přistěhovalecké agendy pro příští rok. V oblasti boje proti radikalizaci se udělalo hodně. Vím, že jste přijali předsedu RAN, což je síť eh, zvyšující povědomí o radikalizaci. Co se týče vězení, a tady odpovídám paní Fajon, tak chci říci, že kolegové zodpovědní za trestně právní justici spolupracují s Europris, což je Evropská asociace eh, vězení a paní Jourová svolává, konferenci, Jourová svolává konferenci o radikalizaci ve vězeních. A následně vám poskytnu o tom zprávy. Paní z Argentiny se ptala na to, jak to vypadá s tím centrem excelentnosti. Je to velice důležité výběrové řízení. Hodnotící výbor zasedal minulý týden a blíží se to ke konci. A nakonec úplně souhlasím s paní Knější v tom smyslu, že je potřeba, aby boj proti organizované trestné činnosti byl více vidět. Poslední zpráva Univerzity Strento, Trento, která zde byla také diskutována, je opravdu určitým budíčkem pro všechny členské státy. Zločinecká spolčení fungují všude, nejenom v některých zemích, bude to důležitou prioritou naší práce. Zatím na ní není moc vidět, to se musí změnit. Teď, co se týče studie proveditelnosti, tak doufejme, že bude přijata na začátku roku 2016. A nakonec to, co říkala paní Revo, účast členských států. Jak jsem říkal, tento program je oblastí sdílené kompetence a my apelujeme na členské státy, aby na konci přechodného období plně provedli tento program, tak aby komise měla po tom přechodném období více pravomocí, jak si tázat se členských států, jak to vypadá s implementací. Evropská komise využije svých pravomocí a snaží se a bude se snažit zajistit, aby se celý program realizoval. Paní předsedkyně, mám za to, anebo ještě poslední odpověď My si uvědomujeme, že téma, které jste zmínili, je na rozhraní obrany a bezpečnosti a vnější a zahraniční politiky. Paní Mogherini pracuje na strategickém přeskumu, pan Barnier má k tomu také svůj tým, takže Evropská komise se k tomuto tématu určitě vrátí. Děkuji. Thank you very much, Mrs. Soreka, for all... Děkuji mnohokrát za vaše odpovědi. Mám pocit, že jsme skončili včas. Věřte, že budeme přijímat usnesení k této záležitosti na základě této rozpravy. Takže ještě jednou děkuji a určitě diskuse k tomuto tématu bude pokračovat. Další téma na pořadu jednání je Evropská justiční síť která má podporovat justiční spolupráci v trestně právních věcech mezi členskými státy Evropské unie, a to tím, že umožní přímé kontakty mezi justičními orgány. Dnes máme, nebo budeme mít hosta, kterého chci pozvat zde za stůl, nový tajemník Evropské justiční sítě, pan Ola Levgren. Kolegyně a kolegové, prosím, usaďte se. Pokud si potřebujete povídat, učiňte tak prosím mimo zasedací místnost, abychom mohli my pokračovat ve schůzi. Paní Levgren, nový tajemník Evropské justiční sítě, a vítám vás. Budete prezentovat výroční zprávu EJN e za roky 2011 a 2012 a poskytnete nám aktuální informace k této síti. Máte všechno, co potřebujete? Máte. Tak prosím, Děkuji, paní předsedkyně. A přeji dobrý den všem poslancům a poslankyním tohoto výboru. Děkuji za příležitost odprezentovat práci Evropské justiční sítě v trestně právních věcech, které budu říkat zkrátkou EJN. Pokud vím, tak je to poprvé, co generální tajemník této sítě je pozván do Evropského parlamentu, aby prezentoval činnost této sítě a já jsem velice rád za tuto možnost. která vznikla na základě předkládání druhé zprávy o EITN za léta 2011 a 2012. Od té doby, co byla napsána tato zpráva, proběhla už určitá doba a sekretariat EEM pracuje na třetí zprávě, pochopitelně pro období 2013 a 2014. Takže v této prezentaci zprávy zajdu za rámec období 2011-2012 a pokusím se trochu šířeji zabrat roli a úspěchy e, této sítě v eh, umožňování justiční spolupráce. Já jsem nastoupil do funkce 1. prosince 2014, tedy celkem nedávno, takže bych rád využil této možnosti a prezentoval určité své myšlenky o možném dalším vývoji EEN. Ve Švédsku jsem působil jako státní zástupce a také jsem vedl mezinárodní odbor a eh, stokholmské prokuratury. Deset let. Byl jsem také kontaktní osobou pro EJN od roku 2005 až do roku, kdy jsem nastoupil přímo do EJN. Předtím jsem také byl zástupcem národního člena v Eurojustu během, ne, pardon, Jurias během prvních let jeho existence, tedy v letech 2002 až 2005. S vaším dovolením vám krátce odprezentuji EJN, to je síť, která byla založena v roce 1998 přijetím společného opatření. Byl to v podstatě první strukturovaný mechanismus mezinárodní spolupráce v trestně právních věcech EU. Po deseti letech, co vstoupila rozhodnutí Rady o EJTN v platnost v prosince 2008, byly ještě posíleny jeho pravomoci. Možná stojí za zmínku, že nedávné návrhy eh, nového nařízení o Eurojustu a vytváření EPPO, tedy Úřadu Evropského státního zástupce, nijak nemění právní základ eh, pro fungování Evropské justiční sítě. Rozhodnutí o EJN z roku, 2008 e se nemění a ustanovení rozhodnutí Juria z roku 2008 o EJN se také nějak nemění, snad kromě eh, nějakých maličkostí, které najdeme v novém nařízení o Eurojustu. EJN je tedy síť, která se sestává z kontaktních osob, státních zástupců, soudců anebo pracovníků ústředního orgánu, kteří mají hluboké znalosti v oblasti justiční spolupráce. Jsou jmenováni členskými státy podle jejich právního řádu, ústavního řádu a tradice. Rolí EJN je umožňovat justiční spolupráci a pomáhat navazovat přímé kontakty mezi místními justičními orgány. Kontaktní body se snaží překonat jazykové bariéry stojící mezi justičními orgány jednotlivých zemí. Praktikum poskytují právní a praktické informace o žádostech pro o justiční spolupráci, ať už se jedná o a, klasický emlat anebo nástroje stojící na vzájemném uznávání, jako například evropský zatykač. EJN má decentralizovanou strukturu, na rozdíl od Eurojustu, kontaktní, místy, kontaktní osoby působí ve svých zemích původu. Následně tedy EJTN může e, pracovat velmi hospodárně. Rozpočet EJN je zhruba 500 tisíc euro za rok, poskytovaný prostřednictvím Eurojustu a v tom je rozpočet i na administraci a na posilování nebo zlepšování internetové stránky EJN. Prostřednictvím kontaktních míst ve všech 28 členských státech EJN pomohlo ve více než sedmi tisíci případech a justiční spolupráce ročně. Práce byla vyhodnocena také eh, pozitivně během šestého kolečka vzájemného hodnocení. Nicméně dostali jsme několik doporučení na oblasti, které by se daly zlepšit. Sekretariat EJN, který vedu, je správním orgánem EJN Jedním z cílů sekretariátu je podporovat předsednictví EU při organizování zasedání EEN. Kromě toho také máme na, za úkol zprávu internetové stránky a elektronických nástrojů a pro osoby, které se zapojí do mezinárodní justiční spolupráce. Povinnost podávat zprávy já tu zprávu podávám na základě rozhodnutí EJN. Je to přímo v textu, konkrétně v článku 13 tohoto rozhodnutí, ve kterém se píše, že obrok od roku 2008 EJN bude muset poskytovat zprávu Evropskému parlamentu, Radě a Evropské komisi o své činnosti a řízení. EJN v této zprávě navíc může upozornit na problémy v oblasti trestního práva v EU, na které narazil během své činnosti. AN také může navrhnout zlepšení v oblasti justiční spolupráce trestně právních věcech. Teď jenom pár oblastí, které jsou ve zprávě e, za období 2011 a 2012 klíčové. Každodenní činnost kontaktních osob při zlepšování justiční spolupráce této oblasti jsme zjistili, že v roce 2011 a 2012 dohromady kontaktní osoby EJN poskytly pomoc ve více než 15 tisících případech justiční spolupráce. A z těch 15 tisíc případů 7800 se týkalo vzájemné právní pomoci. 3300 případů se týkalo evropského zatykače. Nebudu podrobně rozebírat všechna tato čísla. Statistiky o každodenní činnosti kontaktních míst EJN můžete najít v samotné zprávě. Mezi důležité činnosti EEN také patří organizování zasedání EEN. Každoročně probíhají tři plenární zasedání EEN, dvě v členských státech a jedno v Hágu přímo v sídle Eurojustu. Takže během období 2011 a 2012 zasedal plenárně v Maďarsku, Dánsku, Kypru. Tato plenární zasedání jsou důležitá pro kontaktní osoby v tom smyslu, že se vzájemně potkají a seznámí a mohou si více důvěřovat. Také se tam diskutuje o justiční spolupráce a činí se organizační rozhodnutí. Kontaktní osoby také každoročně organizují národní a regionální zasedání a dostávají k tomu finanční podporu z rozpočtu EJN. Ta vnitrostátní zasedání těch se účastní pouze účastníci jedné země, zatímco ta regionální zasedání, tam se účastní zástupci více zemí v konkrétním regionu Evropské unie jak ta národní, tak regionální zasedání jsou velmi užitečná, protože zlepšují fungování celé sítě. Navíc umožní lidem, aby se setkali, diskutovali o tématech, která jsou eh, důležitá zvláště pro daný region. Národní zasedání proběhla ve Španělsku, Nizozemsku, Belgii, Finsku, Rumunsku a Spojeném království v letech 2011 až 2012, tím, že regionální zasedání proběh, zorganizovalo Finsko, Rakousko, Rakousko dvakrát, Německo, Rumunsko a Estonsko. Teď internetová stránka EEN. To je zdroj informací o EEN pro praktické pro praktikující právníky v členských státech o justiční spolupráci. Na internetové stránce jsou důležité informace o kontaktních osobách, je tam jejich seznam s kontaktními údaji a také tam jsou informace o zasedáních EJN. Internetová stránka EJN také obsahuje nástroje EJN, jejichž cílem je pomoci v každodenní práci v justiční spolupráci v trestně právních věcech. Na této stránce se nejvíce používá tzv. justiční atlas a justiční knihovna. Justiční atlas obsahuje informace o tom, kam poslat žádost o právní pomoc. V roce 2011 se ten atlas zásadně zlepšil, lépe se s ním pracuje, najdete tam kontaktní údaje, na která, třeba o místech, na která poslat evropský zatykač v dané zemi nebo v daném regionu, kraji dané země. Teď justiční knihovna, ta vznikla v roce 2011 na žádost rady. V Lucemburku v říjnu 2010 to bylo uvedeno v závěrech, tam je závěry hrady tedy, tam je databáze nástrojů pro právní spolupráci, také tam jsou informace o implementaci jednotlivých nástrojů, třeba evropských rámcových rozhodnutí. A také tam jsou oznámení z jednotlivých členských států o příslušných orgánech, které mají v gestci určité agendy. Justiční spolupráce je nástroj, který lidé využívají, zdá se, že se jim líbí, že jim vyhovuje. Ve spolupráci s ELO sekretariát EEN zorganizoval také jazykové kurzy pro kontaktní osoby v roce 2011 a 2012, tedy určitý počet kontaktních osob byl školen v angličtině, především tak, jak se používá v oblasti justiční spolupráce a e, justičních systémů v EU. A navíc v roce 2011 a 20 se e snažila posilovat spolupráci s dalšími justičními sítěmi, například s Iberamerickou sítí e, pro mezinárodní spolupráci, IBERED, poradní skupinou SEPAC pro státní zástupce na jihovýchodě Evropy, ale také pro britské společenství národů. Následně jsme si tedy vyměňovali kontaktní údaje mezi EN a ostatními sítěmi. Teď, co se týče možnosti zlepšení justiční spolupráce v trestně právních věcech, to je téma, které se řeší na každém plenárním zasedání. V roce 2011 a 2012 jsme se soustředili na evropský zatykač, na společné vyšetřovací týmy a na procesní práva ale také na posilování spolupráce s ostatními sítěmi. Co se týče evropského zatykače, tak jedním z hlavních aspektů této diskuse bylo, že předtím, než se vydá evropský zatykač, tak je potřeba vyhodnotit, jestli je to jaksi přiměřené opatření. Teď se podíváme do budoucnosti, jaké úkoly před námi stojí, jak chceme dále rozvíjet evropskou justiční síť. Jak jsem říkal, do funkce jsem nastoupil 1. prosince 2014 a chci ve své práci dále rozvíjet Evropskou justiční síť. A to v několika oblastech, které bych rád zmínil. Za prvé, fungování EJN a kontaktních osob. Sekretariát se stále více dozvídá o tom, jak důležitá je tato síť v mezinárodní justiční spolupráci. Já si nicméně domnívám, že tato síť by mohla pracovat ještě lépe. Kontaktní místa EIN musí především reagovat, když dostanou žádost, a to reagovat e, v žádoucí lhůtě. V tomto smyslu by bylo dobré se zabývat tím, do jaké míry jsou vůbec schopna kontaktní místa naplňovat své funkce. Protože řada z nich má také vnitrostátní odpovědnosti a úkoly. Teď sekretariát EN a jeho fungování, to je další důležitá oblast, protože ten sekretariát sehrává důležitou roli při rozvoji a každodenním fungování EEN. Je to v podstatě, chcete-li, jakási instituční paměť této sítě, která má zajišťovat kontinuitu diskuse a rozhodnutí činěných v rámci Evropské justiční sítě. A já bych rád dále zlepšil fungování sekretariátu EEN. Teď internetová stránka, ta se dá také zlepšit. AN spouští, spustilo nový justiční atlas před pár měsíci, ve kterém jsou nyní veškerá rámcová rozhodnutí o nástroji v oblasti vzájemného uznávání, například a, eh, a, eh, příkaz k zajištění majetku a podobně. Nicméně v každém případě bychom se měli snažit o to, aby veškeré informace na těchto internetových stránkách byly aktuální. Nyní migrace stránky do portálu e-justice, to bude mít velký dopad na další rozvoj našich internetových stránek. Evropský sekretariat ve spolupráci s řadou kontaktních bodů se snaží sledovat tento projekt. Spolupracujeme také s komisí a s radou prostřednictvím skupiny e-justice. Další důležitou oblastí jsou vztahy mezi EJN a Eurojustem. Evropská justiční síť a Eurojust mají své vlastní kompetence a své vlastní role a je potřeba, aby každý pracoval na svém poli. V zásadě by Eurojust se neměl zabývat eh, těmi žádostmi, které může zvládnout Evropská justiční síť. A Evropská justiční síť by se neměla pouštět do koordinace případů, eh, které lépe zvládne Eurojust. Tolik tedy hlavní zásada dělby pravomoci a kompetencí mezi nimi. EJN a Eurojust vydali společný dokument, ve kterém popisují své pravomoci a kompetence. Ten dokument se překládá do všech jazyků Evropské unie a bude k dispozici v členských státech. To je tedy příklad společného projektu Eurojustu a EJN, jehož cílem je co nejlépe využít a nejefektivněji využít zdrojů. Po tomto společném dokumentu bude probíhat diskuse o tom, jak se budou zvládat žádosti které přichází do EEN a Eurojustu. Takže na základě toho společného dokumentu se bude diskutovat o tom, jak to provádět v praxi. Nyní rozvoj vztahů se třetími zeměmi a dalšími justičními sítěmi. To bude pokračovat. Kontaktní místa musí mít rychle přístup k odborníkům v oblasti justiční spolupráce i mimo Evropskou unii. Například EN nedávno začalo spolupracovat s projektem a sítě státních zástupců na západním Balkáně. Jmenuje se to IPA 2014 a je to financováno z Evropské komise. Očekávané výsledky tohoto projektu, minimálně z pohledu AEN, je nastavit možnost přímých a neformálních kontaktů mezi kontaktními místy EJN a teď je státy na západním Balkáně, což je důležitý předpoklad pro fungování justiční spolupráce v praxi. Teď ještě pár slov o šestém kole vzájemného hodnocení. Šesté kolo eh, Eurias DGN eh, je eh, velice užitečným referenčním východiskem ke zlepšení. Sekretariát společně eh, s eh, vnitřní skupinou pracovní eh, nyní pracuje na v reakcích na ta doporučení, která z toho vzešla. A vzhledem k tomu, že tady je několik oblastí propojených s Eurojustem, tak EGN e spolupracuje s Eurojustem v této věci. Takže abych to shrnul tu prezentaci. Řekl bych, že eh, je jasné, že EKN musí eh, sehrát důležitou roli v oblasti spolupráce. Je to eh, zjevné v každodenním činnosti praktiku. Role EGN bude ještě důležitější při tedy eh, v rám, a poté, co se vytvoří EPPO. Je důležité, aby EGN eh, byla na pomoc eh, praktikům při jejich každodenní činnosti a při jejich snaze o rozhýbání mezinárodní spolupráce a mm, k tomu, aby šetření přešlo v trestní stíhání. Funkce EGN do značné míry eh, závisí na dobře funkčním eh, sekretariátu a eh, mým cílem, jak jsem říkám, je i nadále na tomto pracovat. Takže znovu děkuji za to, že jste mě pozvali k této prezentaci o EGN. E je důležité, aby Evropský parlament byl informován o aktivitách EGN. Bylo by mi velkým potěšením se sem zase vrátit a představit příští zprávu o letech 2013 až 2014, jakmile bude dokončena. Já vám děkuji a uvítám jakékoliv eh, dotazy, které eh, budete mít k práci EGN. Děkuji. Já vám mnohokrát děkuji, pane Levkrene. Eh, na něco by se chtěl zeptat pan Kiniči. Paní Kiniči. Děkuji, paní předsedkyně. A děkuji uh, uh, zástupcům EIN. Je velice uh, zajímavé uh, vyslechnout si něco o Evropské síti justiční. Je pro občanské, tak pro uh, trestní právo to představuje důležitou možnost pro zahájení spolupráce v systému justičním. Hovořili jsme tady o Evropské eh, bezpečnostní agendě právě a myslím si, že ta poukázala, do jaké míry národní úřady musí používat eh, struktury spolupráce, zejména eh, s takovými věcmi, jako je Evropský zatýkací příkaz a konfiskační příkazy a tak dále. Takže sítě jako EJM mohou mít velký dopad na boj s přeshraniční trestnou činností. Bohužel si nejsem jistý, jestli eh, takové instrumenty se dostatečně systematicky používají. Pokud máme dosáhnout pokroku, no, už na nějakého podstatného pokroku dosáhli, došlo k eh, zásadnímu zvýšení počtu eh, žádostí o spolupráci. Ale myslím si, že tyto nástroje budeme moci lépe používat do budoucna. Musíme posílit úlohu 400 národních kontaktních míst. Už jsme byli eh, svědky některých iniciativ tímto směrem a já bych eh, velice uvítala další. Musíme se eh, zamyslet nad vztahem Eurojustem kontaktní, kontaktních míst a EJN, tak aby evropský soudní systém mohl lépe fungovat do budoucna. co e-justice. O tom byste nám možná mohl říct více o vztahu mezi Eurojustem a Evropskou eh, justiční sítí. Musíme se postarat o to, abychom měli vztah, který nám bude umožňovat bude umožňovat oběma subjektům eh, plnit eh, svou roli nejen v občanském právu, ale také v trestním právu tak abychom mohli pronásledovat na národní kriminální organizace. Děkuji, paní Kyníši. Jelikož eh, si nepřeje slovo eh, žádný kolega, tak dávám slovo zase zpátky vám, pane Lefkéne. Děkuji, eh, paní předsedkyně. A děkuji paní Činiči za příspěvek. Já zcela souhlasím. že ty instrumenty eh, zatím nefungují úplně ideálně. Eh, musím vám připomenout, že sekretariát EJN eh, funguje v rámci Eurojustu právě za účelem toho, aby ty dva subjekty byly dohromady. My jsme spolupracovali eh, společný dokument, eh, který praktikum popisuje, co dělá Eurojust a co dělá EN. Samozřejmě tohle je jeden způsob, jak to udělat a také se musíme eh, zamýšlet nad tím, aby zástupci Eurojustu a EN v jednotlivých zemích se dostávali více do styku. Pokud já vím, eh, tak eh, tohle to funguje eh, odlišně v různých členských státech. Můžeme spolupracovat s těmi různými členskými státy a jedna z věcí, které teď děláme, když děláme evaluační zprávy v tom šestém kole, tak tam je spolupráce sedmi eh, zemí, které, eh, kterou zkoumáme. A chceme vytvořit takový akční plán společně s Eurojustem a zjistit, co bychom měli udělat, abychom se zlepšili a inspirovali další země k eh, lepší činnosti. Ono to samozřejmě není vždycky snadné. Máme menší a větší země v EU. A samozřejmě pokud jde o větší země, tak tam bude o něco obtížnější dosáhnout koordinace mezi nimi. Nicméně jsou země, mohu zmínit například eh, Německo, to je poměrně velká země, ale oni eh, přišli s eh, řešením, kdy tedy teď koordinují svoji činnost velice dobře. A řekl bych, že to je jeden z příkladů, které můžeme v EIN použít v při diskusi s Eurojustem o tom, jak se v této věci zlepšit. Doufám, že tím jsem vám do určité míry odpověděl na vaše eh, dotazy. Děkuji. Děkuji vám mnohokrát, pane Levkrene, že jste mezi nás přišel a představil nám vaši síť. Já přeji vám eh, hodně úspěchů v nadcházejících letech. Vážení kolegové, eh, hlasování má proběhnout od 11.15, takže teď máme ještě několik minut a já eh, bych navrhl, abychom si dali přestávku a potom budeme pokračovat v 11.15, tedy s hlasováním. Prosím, eh, přineste si sebou své hlasovací kartičky, protože budeme hlasovat elektronicky. Myslím, že jedna z našich zpráv Eh, projde celé elektronickým hlasováním, takže prosím, přineste si kartičky, takže děkuji vám a v 11.15 se uvidíme.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 Dear colleagues, I would like to ask you to take your... Kolegové, uh, usaďte se prosím. Probíhají tady sice nějaká vyjednávání, nicméně vás poprosím, abyste se usadili. Uh, rád bych začala a hlasování. Nejdříve uh, uděláme ty uh, snažší a potom se posuneme k těm složitějším. Uh, já spoléhám na vaši spolupráci. Budeme mít jeden hlasovací seznam, kde bych vás rada požádala, abyste hlasovali rovnou přímo to nám všem eh, pomůže, abychom dosáhli eh, těch správných výsledků. Takže nejdříve budeme hlasovat o návrhu eh, zprávy o přistoupení Chorvatska k boji k úmluvě o boji s korupcí. Zpravodajka je paní Heismanova a nejsou žádné pozměňovací návrhy, takže budeme hlasovat. Vzhledem tomu, že se jedná o závěrečné hlasování, tak hlasujeme prosím elektronicky a zahajuji hlasování teď. Tanya, please. I wait you. Okay. So... Dobrá, končím hlasováním. A bylo to přijato 44 pro, jeden proti, nikdo se nezdržel, já blahopřeji. Další je návrh zprávy k přistoupení Chorvatska k umluvě o vzájemné popoci v trestních věcech. Zpravodajka je paní Zipl. Paní Zipl, chcete si vzít slovo? Ne. Takže budeme hlasovat okamžitě. Opět hlasujeme elektronicky, neboť se jedná o závěrečné hlasování, nebyly podány žádné pozměňovací návrhy. za hlasování. Končím hlasování. 46 eh, pro, nikdo se nezdržel, nikdo eh, nebyl proti. Bylo paní Zipl. Další zpráva se je zpráva paní Dickström k nezletilým osobám bez doprovodu. Začneme s kompromisem. Nejdříve kompromis 1. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Takže pozměňovací návrh 10. Kdo je pro? Kdo je proti?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 Kdo je proti? Kdo se zdržel? E, zamítnuto. Pozměňovací návrh 4. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? E, přijato. Pozměňovací návrh 19. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 18. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? E, zamítnuto. Teď budeme hlasovat o úvodních ustanoveních. Pozměňovací návrh 6. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Pozměňovací návrh 7. Kdo je pro? Kdo je proti? Takže to není tak zřejmé. Pozměňovací návrh 7 uvěříme elektronicky. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 31 ku 21 pro. Pozměňovací návrh 8, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. Potom je tady eh, jazykový pozměňovací návrh, takže o tom nemusíme hlasovat. A potom budeme hlasovat eh, o závěrečném znění textu. Eh, zahajuji elektronické hlasování. Končím hlasování. 49 pro, 3 proti, nikdo se nezdržel. Blahopřeji a a teď vás poprosím o hlasování o mandátu k zahájení a vědávání s radou. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 50 pro, 3 proti, nikdo se nezdržel. Blahopřeji paní Bikstrem a přeji hodně štěstí. Není eh, Dengo zpráva o eh, právní pomoci eh, osobám podezřelým a obviněním z trestných činů zbavených svobody a právní pomoc v řízení týkajících se evropského zatýkacího rozkazu. Vzhledem k tomu, že jsou tady rozdíly mezi frakcemi, tak budeme hlasovat elektronicky o celém, o každém jednotlivém bodu. Takže prosím, eh, pokračujeme. Máme tady několik kompromisních pozměňovacích návrhů. Takže máme tady ústní pozměňovací návrh k eh, prvnímu pozměňovacímu návrhu kompromisnímu, takže paní Daty dostává slovo. Děkuji. Mám ústní pozměňovací návrh jménem své skupiny EPP Obsah tohoto pozměňovacího návrhu najdete na konci hlasovacího seznamu, který jste dostali. A chceme omezit rozsah působnosti této směrnice v případě omezení osobní svobody, tak jako to navrhla Evropská komise. A to z toho důvodu, že jinak by tato směrnice představovala fiktivní právo, nikdy by se neuplatňovala, příliš mnoho by stála a nebyla by realizovatelná. Takže chceme být realisté, chceme takovouto právní pomoc, pouze v případě omezení svobody. Takže je to pro nás celkem zásadní, pro naši politickou skupinu, pakliže chceme dosáhnout realistický postoj, tak, aby toto právo bylo skutečně účinné a uplatnitelné pro dané osoby. Takže žádáme kolegy, aby, ten, žádáme kolegy, aby podpořili tento návrh. Děkuji, paní Daty. Teď pan Dajon, zpravodaj. De Jong, zpravodaj, pardon. Zkuste ten druhý mikrofon. Paní Daty, kdybyste si mohla vypnout mikrofon, možná teď? Tak skvěle. Já si myslím, děkuji EPP a vím, že ten ústní pozměňovací návrh je méně dobře, nicméně opravdu mění eh, povahu kompromisního pozměňovacího návrhu, takže jménem své frakce a ostatních eh, musím eh, být proti tomuto pozměňovacímu návrhu. Paní Zipl, já jsem chtěla uvést to tež. Nejsme ochotní měnit rozsah působnosti, takže jako SAD budeme proti tomuto ústnímu pozměňovacímu návrhu paní Wikström. My eh, eh, to opakujeme, jsme také proti tomu. Eh, ten rozsah působnosti se mění tak dramaticky, že to nemůžeme podpořit. Dobrá, takže budeme hlasovat o kompromisním pozměňovacím návrhu bez uh, ústního pozměňovacího návrhu, neboť proti němu byly námitky, takže zahajujeme hlasování o kompromisním pozměňovacím návrhu číslo 1 bez ústního pozměňovacího návrhu. The vote is closed. Končím hlasování. 32 pro, 21 proti, nikdo se nezdržel. A teď ústní pozměňovací návrh, Tady pardon, pozměňovací návrh 87, kdo je pro? Kdo je proti? A pardon, pardon, budeme hlasovat elektronicky. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 63 pro, 10 proti, 1 se zdržel. Nyní Teď 89. Tam máme také ústní pozměňovací návrh. Paní Daty. Děkuji, paní předsedkyně. Jménem EPP a ostatních skupin bychom rádi navrhli ústní pozněvací návrh týkající se 89, 108 a 112. Rádi bychom tu část, kde se hovoří o dalších právně závazných aktech Evropské unie, rádi nahradili všemi ostatními právně závaznými nástroji Evropské unie týkající se a podezřelých dětí a jejich procesních práv. Jinak žádám o podporu. Děkuji. Takže budeme hlasovat o tomto pozměňovacím návrhu společně s ústním pozměňovacím návrhem. Končím hlasování. tři pro, 8 proti, 1 se zdržel. Nyní pozměňovací návrh 20. Zahajuji hlasování. Ano. Zakončím hlasování. 31 pro, 23 proti, nikdo se nestržel. 97. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 54 proti. Teď 98. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. pro 25 proti. Přijato. Nyní 21. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Nyní 102. A zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 104. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. s ústním pozměňovacím návrhem, jak už byl oznámen, zahajuje hlasování. Končím hlasování. Přijato. 112 s ústním pozměňovacím návrhem za hlasování. Končí hlasování. Přijato. 114. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Sto šestnáct, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 23. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 24. Zahajuji hlasování. Teď. Končím hlasování. Přijato. Sto dvacet tři. Eh, Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 124. Zahajuji hlasování. Končím hlasováním. Přijato. Nyní kompromisní pozměňovací návrh 3, kde EPP žádá rozdělené hlasování, takže budeme hlasovat nejdříve o první části. Eh, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. A teď druhá část. Kdo je pro? A eh, pardon, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Nyní kompromis 4. Zahajuji hlasování. A končím hlasování. Přijato. Teď kompromisní pozměnací návrh 6. První část. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Kompromis 6, první část. Končím hlasování, přijato. A druhá část nyní. Končím hlasování. Zamítnuto. What happened with the first half part of compromise. Okay, then we go to Compromise 5. Kompromisní návrh 5. Zahajuji hlasování, končím. Přijato. Sedm. Zahajuji hlasování. Končím. Přijato. Kompromisní návrh 8. Zahajuji. Končím. Přijato. Pozměňovací návrh 2. Zahajuji hlasování. Končím. Jde o úvodní ustanovení. Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 3. Zahajuji hlasování. Končím. Přijato. Pozměňovací návrh 4. Zahajuji. Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 5. Zahajuji. Končím. Přijato. Pozměňovací návrh 39 zahajuje hlasování. Uzavírám. Přijato. Pozměňovací návrh 6 zahajuji. Končím. Přijato. Pozměňovací návrh 40 zahajuji. Končím. Přijato. Pozměňovací návrhy 7 a 41 jsou identické. Zahajuji hlasování. Končím. Přijato. Pozměňovací návrh 42. Zahajuji hlasování. Končím. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 8. Zahajuji hlasování. Končím. Přijato. 44. Zahajuji hlasování. Končím. Přijato. Pozměňovací návrhy 9 a 45 jsou identické. Zahajuji hlasování. Končím. Přijato. Pozměňovací návrhy 10, 46 a 47 jsou identické. Zahajuji hlasování, končím. Přijato. Pozměňovací návrh 11. Zahajuji. Končím. Zamítnuto. 49, což je kompatibilní s 11. Zahajuji. Končím. Zamítnuto. 52 zahajuji. Končím. Přijato. A nyní 54 zahajuji. Končím. Přijato. Padesát šest. Zahajuji. Končím. Přijato. Dvanáct. Zahajuji. Končím. Zamítnuto. Padesát osm. Zahajuji. Končím. Přijato. 59. Zahajuji hlasování k pozměňovacímu návrhu 59. Končím. Končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 60. Zahajuji. Končím. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 65 zahajuji. Končím. Přijato. 66 zahajuji skončím. Přijato. Kompromisní návrh 2. Zahajuji. Končím. Přijato. Pozměňovací návrh 16. Zahajuji. Končím. Přijato. Pozměňovací návrh 73, který je kompatibilní, zahajuji, končím. Přijato. Sedmdesát pět. Zahajuji. Končím. Přijato. 76. Zahajuji. Končím. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 17 zahajuji. Končím. Zamítnuto. 77 zahajuje a končím. Přijato. 80. Pozměňovací návrh 80. Zahajuji, končím. Přijato 81. Zahajuji, končím. Přijato. Pozměňovací návrh 82. Zahajuji. Končím. Zamítnuto. A nyní se bude hlasovat upravené verze textu. Zahajuji hlasování. končím. Přijato. A musíme se rozhodnout o zahájení a jednání mandátu vyjednávacího týmu a jeho složení. Zahajuje, končím. Gratuluji. chci poděkovat všem stínovým zpravodajům za spolupráci. Byl to náročný úkol a myslím, že úspěchem je to, že nás podpořila při hlasování většina. Můžeme tedy zahájit vyjednávání s radou. Děkuji, pane De Jong, děkuji také kolegům, paní Wikström. Také já bych chtěla poděkovat stínovým zpravodajům a všem, kteří přispěli k tomu, že skončila doba, kdy si posíláme děti jako nevyžádané balíčky mezi členskými státy. Tohle je tedy velký úspěch pro nás, pro všechny. Děkuji kolegové, my budeme pokračovat v našem zasedání. Chci jenom oznámit, Jak to bude vypadat v další části našeho zasedání? Je to v B3C50 společně s výborem Ekon a tam se bude také hlasovat, takže prosím, přijďte včas, začínáme ve 12. Děkuji.